postavili a aby eh, tato státem sponzorovaná vražda této ženy, eh, aby se jí zabránilo. Děkuji vám. Děkuji, pane Kelly. Pan Kelly byl naším posledním řečníkem v rámci jednominutových projevů a my teď rychle přejdeme na další bod na našem pořadu jednání, což je zpráva Tomase Mana k demografickým změnám a mezigenerační solidaritě a já dám teď slovo našemu eh, zpravodaji. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové. Výbor pro zaměstnanost eh, vyslal eh, důležitý signál, co se týče demografických změn. Za prvé jde o společný eh, balíček pro mládí a stáří. Jde o mezigenerační spravedlnost a aby ta eh, diskuse měla nějaký stabilní podklad, mají členské státy eh, vypracovat mezigenerační eh, bilanci, aby mohly být tedy spolehlivě prognozovány platební toky mezi generacemi nebude, nebude těžké eh, spočítat, eh, kolik se platí na daních, jak vypadají eh, důchody a výplaty dávek. A tím vlastně se má poprvé vypracovat ocenění toho, jak vypadá ten úmyslný dopad a jak vypadá Eh, břemeno, které různé generace nesou. Všechny členské státy i Evropská unie takto získá přehled. I co se týče důchodů, eh, vysíláme jasný signál komisi i radě. Nepotřebujeme žádný, eh, žádný, žádné jednotný věk odchodu do důchodu v Evropě. Potřebujeme jenom respektovat různé hranice věku odchodu do důchodu a nechceme, aby staří lidé se museli eh, vzdávat eh, své pracovní činnosti jenom kvůli ehm, svévolně stanoveným eh, věkům do, do důchodu. I Evropský soudní dvůr toto odsoudil. Důchodci se mohou ehm, ucházet eh, o eh, pracovní, o pracovní místa a neměli by být eh, diskriminováni kvůli věku. Máme nový pakt 50 plus až do roku 2013 chceme dosáhnout třech cílů. Za prvé počet pracujících starších 50 let by, měl, by mělo být více než 55 Finanční podporu, podpora předčasného odchodu do důchodu se musí zrušit. A co se týče Eh, lidí nad 60, i ti by měli získat příležitost, aby mohli zůstat déle na trhu práce. Na druhé straně té eh, škály stáří máme mladé lidi, my plédujeme za evropskou eh, záruku pro mládež. Každý mládežník by měl získat nabídku pracovního místa po maximálně čtyřech měsících nezaměstnanosti anebo nabídku uh, nabídku, eh, nabídku rekvalifikace. Chceme podporovat, ale i žádat. Když eh, mladiství nemají dostatečnou kvalifikaci, měli by mít eh, příležitost ji získat, aby mohli získat zaměstnání. Mám velikou radost, že komise už přijala jeden návrh mé zprávy, rok 2012 vyhlásila rokem aktivního stáří, to je správný signál ve správnou dobu i když eh, eh, je potřeba také eh, zavést protidiskriminační opatření, tak aby mohli, mohli i starší lidé se bránit nejrůznějším diskriminačním opatřením protože musíme, eh, musíme účinně chránit lidi před vylučováním. Proto eh, frakce EPP eh, podala alternativní návrh usnesení. Jinak ale ve výboru pro zaměstnanost jsme si byli jednotní, že pomocí řady společných návrhů a společných kompromisů jsme dosáhli koncenzu. Děkuji všem kolegům i z dalších frakcí za jejich konstruktivní spolupráci my můžeme a také eh, se nám podaří ehm, dosáhnout schody mezi mladými a starými. Tím podpoříme spravedlnost, mezigenerační spravedlnost a to je důležitý krok náš společný všech. Děkuji. Děkuji panu Manovi. A teď mám na seznamu několik uh, řečníků v postupu Catch the Eye a nejprve dám slovo panu Kellymu. Děkuji a blahopřeji panu Manovi za ten velice důležitý návrh. Myslím, že eh, nejdůležitější eh, pro starší občany je to, že musíme změnit náš postoj eh, k důchodovému věku a také k práci. Odchod do důchodu by měl být postupný a dobrovolný, ne povinný. Před dvěma týdny se na mě obrátila jedna osoba, Eh, ten člověk mi řekl, eh, že vlastně eh, nechtěl odejít ve věk, do důchodu v 65 letech, že, chtěl, že chce počkat ještě rok, aby mohl odejít do důchodu, kdy bude chtít on sám. Za druhé, mládež, zvláště u nás, v mé zemi, patří ke z nejnevýhodnější nevýhodnější skupině vůbec. To je v Irsku tito lidé trpí dluhy, to je v důsledku bankovní krize a i přesto, že jsou eh, vysoce vzděláni, tak chtějí-li pracovat, musí odjet do zahraničí. Doma žádné pracovní příležitosti nejsou. Proto potřebujeme inovace i v oblasti zaměstnanosti a jak řekl pan Mann, bylo by dobré, aby když mladí lidé jsou bez práce několik měsíců, aby dostali záruku eh, práce. To je velice pozitivní. Děkuji, pane Kelly, a nyní paní Blinkevič. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu předsedovi, eh, panu zpravodaji. Eh, souhlasím s řadou ustanovení, které zapracoval do své zprávy, co se týče mezigenerační solidarity, kupříkladu příkladu, ale když hovoříme o starších lidech, tak si myslím, že bychom se neměli zbavovat tady té možnosti předčasného odchodu do důchodu. Někdy eh, si lidé zvolí předčasný odchod do důchodu, protože jsou k tomu eh, nuceni. Když se zamyslíme nad důsledky ekonomické krize, můžeme říci, že předčasný odchod do důchodu je může být jediným východiskem pro ty starší lidi, kteří by jinak mohli přijít o práci. Důchody jsou upraveny různě v různých členských státech a my musíme respektovat všechny tyto systémy. Neměli bychom eh, eh, se snažit, eh, snažit o jednotný systém důchodu. Já děkuji panu Tomasu Manovi za skvělou práci a za dobrou spolupráci ve výboru. Jsem ráda, že řada mých pozměňovacích návrhů byla schválena. Musíme se postavit ke skutečnosti, že mnozí starší lidé jsou ještě víceméně šikanováni v řadě členských států. A, ale e, trpí i jinak, co se týče věkové diskriminace na pracoviště. Proto e, v této zprávě eh, by se také mělo, měla potrhnout správné provádění eh, směrnice o zaměstnanosti z roku 2008. A co se týče eh, odchodu do důchodu, v některých členských státech je ten věk odchod do důchodu je stanoven napevno. Je chyba nutit lidi eh, odejít do důchodu, když chtějí a mohou pracovat. Musíme také tlačit na radu, aby odblokovala horizontální směrnici o přístupu ke zboží a službám, která pokrývá také eh, věkovou diskriminaci věkem. Eh, starší lidé musí mít stejná práva jako ostatní. A a já budu hlasovat pro celou zprávu, ne pro pozměňovací návrh EPP. Nyní pan Ján. Pan Já. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát panu zpravodaji, panu Manovi za skvělou zprávu. Já si myslím, že generační spravedlnost je velice důležitým znakem rozvinuté společnosti. V podstatě to neznamená nic jiného než to, že jedna generace nesmí žít na úkor jiné generace. A to, co je v rodině a v soukromém životě samozřejmé, je potom v celé společnosti poněkud obtížnější. Pokud si například společnost zaluž, zadluží, tak samozřejmě zatíží další generaci. Pokud příliš eh, využívá suroviny, opět tím poškozuje další generaci, protože my bychom si měli uvědomit, že eh, stát máme půjčený od našich vnuků. Tím to je velice dobře schrnout, si myslím. A proto si myslím, že bychom měli každou směrnici přeskoumat hlediska mezigenerační spravedlnosti. A já si myslím, že ta zpráva jde opravdu dobrým směrem. Děkuji, děkuji panu Járovi a nyní má slovo paní Figueiredo. Mám vás tady na seznamu. Vy, se, vy jste se nehlásila, mám vás na seznamu. V tom

důstojné zajištění na stáří. Děkuji. Děkuji. Z češtiny přejdeme plynule do slovenčiny a dáme slovo panu poslanci Mikulášikovi. Děkuji pěkně. Děkuji. Demografické změny mění od základu strukturu populace a věkovou pyramidu. Průměrná míra porodnosti v Evropské unii je 0, 1,5 dítěte je to nejnižší na celém světě. I v důsledku toho můžeme očekávat velké problémy, které se budou týkat demografického stárnutí společnosti. Jedna z příčin je v málo rozvinutých strukturách, které brání mnoha rodinám pořídit se dalšího člena. Politiky zaměřené na sladění pracovního a rodinného života, jakož i poskytnutí daňových úlev a dalších výhod jsou zásadním předpokladem stimulace zvýšení porodnosti. Na druhé straně je třeba přijmout právní opatření na zlepšení začlenění starších lidí do aktivního života, které musí provázet aktivní odstraňování nespravedlné diskriminace na základě věku. Vítám a plně podporuji takzvanou politiku aktivního stárnutí. Jejíž účelem je umožnit lidem zachovat si i v pokročilém věku zdraví, účastnit se na společenském životě a zlepšovat kvalitu nejen svého života, ale i života celé společnosti v duchu mezigenerační solidarity. Děkuji. Vyslechneme dva příspěvky v rumunštině. První bude mít paní Basesku. o problemă de actualitate o reprezintă... Děkuji, pane předsedající. Mladí i starší jsou problémem, protože hledají pracovní místa. Mezigenerační solidarita je, totiž jednou, je to tudíž jednou z nejdůležitějších výzev pro Evropskou unii, ale i pro národní politiky. Myslím si, že princip flexikurity a použití strategie 2020 by mohlo vést ke zvýšení eh, zaměstnanosti na 75 a to je krok správným směrem. Jsem přesvědčena o tom, že jak komise, tak rada by měly zavést sčítání lidu, abychom měli k dispozici přesná čísla Myslím, že musíme ve všech členských státech zavést všechny eh, stejné indikátory Eurostatu. Ráda bych pogratulovala panu Manovi, protože ve své zprávě navrhuje řadu atraktivních řešení. Kromě toho, eh, mimo jiné také eh, balíček evropských záruk pro mládež a ten balíček 50. Plus. Děkujeme, slovo má pan Luhan. Pane předsedo, vážení kolegové, v příštích letech budeme mimo krize čelit i dalším výzvám. A to bude zejména demografický vývoj a odlidňování určitých regionů. To s tím souvisí. Členské státy budou hrát zásadní roli, budou muset hrát zásadní roli proto, aby zmírnili dopady na občany. Je třeba podpořit občany podle jejich potřeby a to pomocí přiměřeného financování z úrovně EU, například pomocí strukturálních fondů. Abychom mohli zvládnout budoucí výzvy, tak se musíme soustředit zejména na mladé lidi. Musíme je zapojit do společenského života, musíme investovat do mladých lidí, musíme jim umožnit přístup ke vzdělávání a musíme jim také nabídnout přiměřená pracovní místa a nebo je podpořit jako svobodné podnikatele. Tak zajistíme zapojení mladých lidí do společnosti a tímto způsobem budeme moci bojovat s jednou hlavních příčin snížení míry porodnosti. Děkuji vám. A děkuji a nyní má slovo komise, paní Malmstrémová, prosím. Pane předsedo, vážení poslanci, Děkuji vám a děkuji panu Manovi za jeho výtečnou zprávu, která podává obšírnou analýzu výzev, kterým čelíme v oblasti demografie. Komise je velice ráda, že zpráva poukazuje na strategie, pomocí kterých se Evropská unie připravuje na stárnutí obyvatelstva a jeho dopady. Jistě potřebujeme realizovatelná opatření. To je například akční program, program 55, iniciativa v oblasti zaměstnanosti, mezigenerační iniciativa a další iniciativy. Zpráva přichází s velice zajímavými návrhy využití konceptu mezigenerační solidarity, protože, jak zde padlo, je cílem Evropské unie toto po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Jak víte, Konice již přijela dvě iniciativy, zelenou knihu o důchodech a příští rok to bude ještě druhá iniciativa a My chceme tedy vyhlásit rok 2012 rokem aktivního stárnutí. V Bílé knize jasně ukážeme, jak dopadla hospodářská krize na členské státy v oblasti přípravy na stárnutí obyvatelstva. V příštích letech se změní mnohé. Silné ročníky půjdou do důchodu. Samozřejmě, že máme i přistěhovalce, kteří budou přicházet na pracovní trh Toto vše budou velké výzvy pro členské státy. Bude to překážkou pro cíle 2020. Pokud se nám nepodaří využít demografického potenciálu, znamená to, že musíme podpořit aktivní stárnutí, musíme zlepšit profesní situaci mladých lidí, musíme lépe zapojit migranty, musíme podpořit pracovní migraci. A je to opravdu obrovská práce, kterou máme přes námi a komise doufá v aktivní spolupráci s Evropským parlamentem. Děkuji, paní komisařko. Kolegové, debata k tomuto bodu je uzavřena a hlasovat se bude zítra. A nyní máme poslední zprávu.